Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát kolegům, kteří se dostavili na tuto část našeho dnešního zasedání. Myslím, že se můžeme pustit do práce a očekávám, že naši kolegové přijdou ještě během eh, debaty. Dnes odpoledne eh, se budeme věnovat eh, představení dvou eh, legislativních na eh, stanovisek pro eh, jiné výbory. Obě se týkají víceletého finančního rámce. První je pro výbor TRAN a týká se transevropských dopravních sítí TNT. Samozřejmě my na to máme eh, zájem v tom eh, smyslu, eh, že jsou zde tyto sítě velice důležité pro trvalý udržitelný rozvoj evropských regionů. My už jsme se o vazbě mezi politikou soudržnosti a dopravní politikou bavili, když jsme projednávali nástroj Connecting Europe a nařízení o společných ustanovení. A dnes dám slovo panu Papadakisovi, aby představil eh, své stanovisko. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně. Navrhované nařízení má přispět k tomu, aby mohl být naplněn cíl, to znamená, aby byla doprava bezpečnější, přístupnější a čistší. Zároveň tím můžeme zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu a, a vytvářet pracovní místa. Cílem návrhu komise je zajistit, aby zmizely ty průtahy, které zatím byly a díky tomu nedošlo k výstavbě některých TNT sítí. Návrh se zaměřili na lepší eh, koordinaci při eh, zadávání veřejných zakázek, zejména v přeshraniční oblasti. Potom tady jde o eh, přidělování povolení pro provádění dopravních staveb v určitých úsecích. To by mělo být koordinováno. Síť TNT mají rozhodný význam pro další rozvoj regionů v Evropské unii a také v každodenním eh, životě občanů. Já eh, jsem eh, připravil více pozměňovacích návrhů jménem našeho výboru a, a snažil jsem se o následující. Za prvé je třeba zohlednit ekologické cíle při plánování projektu TNT. To znamená, že chceme dopravu, která vydává minimum CO2 a mm, dalších skleníkových plynů. Kromě toho eh, je třeba se zaměřovat na sociální dopady, to znamená eh, zaměstnanost, eh, zdraví mm, a životní kvalita. A také můžeme podpořit těmito projekty sociální integraci. A samozřejmě je třeba poukázat celé jasně na to, že sítě TNT mohou eh, mm, pomoci eh, pozitivnímu eh, rozvoji regionů vzdálených od center. Tomu pomůže i konkurenceschopnosti celkově a lepšímu napojení tedy. Efektivní připojení pro lokální a regionální rozvoj. To má přispět k vedení sociálního dialogu, dialogu s občany na místní a regionální a národní úrovni a tím je eh, zřejmá mm, přidaná hodnota a těchto projektů pro jednotlivé společenství. A potom je tady samozřejmě také eh, eh, v mm, udělování pokud v případě nedodržení lhůt. Já se budu těšit na pozměňovací návrhy a podněty kolegů. Já bych ještě upozornit, že jsme zatím stáhli pozměňovací návrh 5 a já podám obdobný pozměňovací návrh. Tam jde o to, aby prostředky z eh, Fondu soudržnosti nebyly eh, zredukovány. My jsme eh, představali, my, my jsme zde podali tedy návrh, který má přispět k lepšímu propojení jednotlivých evropských regionů. Děkuji a teď pan Valkar se SIS. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, poděkoval tedy panu zpravodaji eh, za eh, pozměňovací návrhy, které zde byly předloženy, které rozhodně zlepšují text. Ale myslím, že ještě můžeme přidat několik dalších, protože ty sítě nejsou důležité jenom v odlehlých a horských regionech, ale také v periferních příměstských regionech. Můžeme se bavit o synergiích mezi těmito různými instrumenty při v mm, výstavbě těchto sítí. Děkuji. Ještě nějak si další kolegové? Pan Zeller, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A, mm, také mnohokrát děkuji eh, zpravodajům eh, za eh, přípravu této velice důležité zprávy. Kde by měla Evropa srůstat jinde než ve svých dopravních sítích? Zejména, když tady myslíme na železnici v oblasti vysokorychlostní železnice. Hodně hovoříme o minimalizaci oxidu uhličitého a o zmenšování emisí škodlivých plynů. A mm, k tomu by právě e, železnice měla velice přispívat. A když se podíváte na e, vývoj v Evropě, tak je to úplně opačné. Narůstá e, letecký provoz, kamionový provoz, ale železnice stagnuje nebo dokonce vykazuje poklesy. A jedním z důsledků tohoto je, že se pořád nepodařilo navzdory dlouhodobému plánování na vytvoření přeshraniční eh, eh, železniční sítě tuto síť také postavit. Od roku 2000 eh, bylo vydáno 23,7 miliard eur do infrastruktury nebo byly, bylo dáno k dispozici, také se něco postavilo, ale před eh, několika dny vyšla zpráva Evropského účetního dvora, která poukazuje na to, že členské státy ty eh, eh, vysokorychlostní trati postavili v vnitrostátním provozu, ale kde jde o přeshraniční výstavbu, tak tam se prakticky neudělalo nic, nebo bylo dosaženo jenom minima. Částečně je to tak, že 15 eh, až 20 kilometrů eh, před eh, státní hranicí se přestalo stavět a už nebylo možné <clears throat> vytvořit že vysokorychlostní připojení. To je nepřijatelný stav a prostřednictvím železničního balíčku jsme se pokusili toto harmonizovat, abychom harmonizovali předpisy tak, aby v Evropě eh, bylo možné vytvořit eh, jednotnou železniční síť. Pořád se bavíme eh, o tom, i když už dlouhá léta, že členský stát si, se pokouší si vytvořit takovou svoji vlastní modelovou železnici s většinou menším úspěchem, ale ta evropská přidaná hodnota navzdory Connecting Europe a dalším možnostem z evropské úrovně tady eh, jsme se přes nesmělé eh, začátky nedostali dál. Jako Čína se pokouší eh, v rámci své politiky jedné cesty, jednoho pásu vytvářet síť přístavů a, a železnic a dostat se i do evropského vnitřního trhu. Zatímco evropské plánování zatím e, zaostává. Z této pozice bych opravdu chtěl poprosit a vyzvat komisi, aby e, zde opravdu se do toho tvrději opřela. A tam, kde ty členské státy se e, nedrží evropských plánů, nepracují na společné vysokorychlostní síti, Mm, neukazují tu vůli eh, překonat úzké profily, tak aby eh, tam eh, ty doposud přislíbené subvence byly škrtnuty a teprve až dojde ke skutečné spolupráci a bude skutečně překoná, budou skutečně překonány ty příslušné překážky, které stojí při přeshraničnímu provozu v cestě, tak by měli dále té zprostředky. Teď máme příležitost, až se budeme bavit o těch nových nařízeních, tohle eh, vyjádřit ještě jednou. A myslím si, že eh, zpráva našeho řeckého kolegy eh, k tomu může významně přispět. Děkuji. Thank you. Děkuji. Já teď dám eh, slovo eh, zástupci eh, Evropské komise, generální ředitelství MOVE. Máme jej zde. Asi ví, proč nepřišel. Možná, že to má nějakou příčinu. Vzhledem k tomu, že se nikdo další o účast v debatě nehlásí, dáme si lhůtu pro pozměňovací návrhy na úterý 16. října v poledne. Úterý 16. října pro zaslání pozměňovacích návrhů. Hlasovat o tomto stanovisku v tomto výboru budeme potom hlas, 15. Eh, listopadu a eh, hlasování ve výboru TREN 13. Eh, prosince, takže dodržíme eh, harmonogram 3. prosince, promiňte. A eh, teď ještě chviličku, prosím, vydržte. Toto se týká eh, toho dalšího stanoviska a to bude prezentovat náš zpravodaj pan van Miltenburg. Eh, ten je na cestě sem do sálu z jiné jednací místnosti a já vidím eh, stínového zpravodaje pana Kapelika, takže hned můžeme zahájit debatu. Máme zde někoho z generálního ředitelství pro rozpočet? Dobře. Výborně, dnes to tedy zabere trochu více času. Určitě počkáme několik minut, nespěcháme tolik. Děkuji vám za trpělivost, počkáme na pana van Miltenroje. No tak.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 I'm glad Mr. Van Miltenburg is here. Eh, pan Van Miltenburg se dostavil. Všichni přicházejí z jednoho zasedání na druhé. Dnes odpoledne děkuji, že jste se dostavil. My jsme eh, přerušili zasedání, eh, vyčkali jsme vás, abyste přednesl návrh stanoviska k otázce právního státu. Eh, měli jsme tady jednoho ze stínových zpravodajů, zástupce komise. Tady také máme, takže můžeme zahájit debatu. Děkuji, paní předsedající, děkuji vám všem za trpělivost. Eh, ta práce je intenzivní. Jako zpravodaj jsem vystupoval i ve výboru TRAN, zase na jiné téma. Já nejprve chci využít této příležitosti a poděkoval komisi za její návrh. Myslím, že je opravdu kvalitní. Jedná se o ochranu evropského rozpočtu. Abych to řekl na rovinu, nejde ani o to sankcionovat členské státy, které nerespektují pravidla. Především jde o to, jak zajistit ochranu a záruku finančních zájmů Evropské unie. Na to nezapomínejme, protože my o tom nehovoříme pouze v tomto výboře, ale i v dalších výborech. Podobně jako Evropská komise a Rada, všichni jednáme o rozpočtu na nadcházející léta. Nám o ten rozpočet jde, chceme zajistit, aby investice z tohoto rozpočtu byly zaručeny. To je hlavním cílem tohoto návrhu. A bohužel vždycky to tak nebývá. Známe ty příklady, kdy Někdy, a e, naštěstí se jedná o výjimky, kdy e, po e, chybném řízení o veřejné zakázce dojde k zastavení projektu, protože, zadávka, protože bylo zadáno, zadán ten projekt nějakým známým, nějaké známé firmě, známému když chcete eh, udělit zakázku na stavbu dálnice, musíte si být jisti, že máte přístup eh, k nezávislému posouzení. To je tedy hlavní myšlenka tohoto návrhu. My nemůžeme investovat miliardy eur, pakliže si nebudeme jisti, to je druhý bod, že zároveň bojujeme proti korupci a podvodům ve všech členských státech. Eh, spatříme-li strukturální problémy, co se týče eh, právního státu, nezávislosti justice, když vidíme, že eh, dochází ke strukturálnímu podrývání boje proti korupci a podvodům, neboli musíme přistoupit ve finále eh, k intervenci ze strany komise. Celý návrh tedy nepojednává pouze o uvalování sankcí. Eh, nevyhneme se tomu, aby jednotlivý eh, student, který zažádá o eh, Erasmus, že nedostane grant, nejde o to, že někdo uškodí malému podniku, nám jde o obecné nedostatky právního státu, které mají negativní vliv na finanční zájmy Evropské unie. A vzhledem k tomu, že jde skutečně především o finanční zájmy, tak racionálně z hlediska Eh, pozměňovacích návrhů a vzhledem k radě je potřeba si uvědomit, že nám jde o provádění rozpočtu a eh, v tomto směru má Evropská komise velice specifický úkol zajistit správné provádění rozpočtu a eh, tady bych rád vypustil úlohu rady v tomto návrhu, protože pakliže bychom akceptovali, že rada bude zasahovat do provádění rozpočtu, tak bychom nerespektovali pravidla zakládacích smluv. V takovém případě bychom pouze směž, směšovali elementy postupu podle článku 7 s tímto návrhem a to by nebylo správné, to by nebyl správný postup. Je tedy potřeba také radě vysvětlit, že nic nesměšujeme, že toto je skutečně návrh, jak se latinsky říká, ultimum remedium, neboli, neboli řešení, které nastupuje ve fázi nouze nejvyšší, eh, kdy už jde do tuhého. Naposledy, když eh, jsme debatovali o podobném návrhu, také jsme řekli, že eh, ekonomickou, sociální a teritoriální konvergenci můžeme realizovat pouze za podmínky dobré zprávě. A v Evropské unii jde především o dobrou zprávu. Proto vás chci požádat o samozřejmě o pozměňovací návrhy, budete-li toho názoru, že je to nezbytné, ale nezapomínejte na to, že nejde o sankce, nejde o trestání členských států, jde o nařízení, které bude platit pro všechny členské státy a v případě, že budou respektovat všechna pravidla, respektovat právní stát, tak nebude vůbec potřeba eh, snižovat eh, finanční výdaje Evropské unie. Děkuji a teď dám slovo eh, stínovému zpravodaji panu Kabelíkovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já chci nejprve poděkovat eh, panu van Miltenburgovi za návrh stanoviska k tomuto velice důležitému tématu. Eh, jehož cílem je zajistit využívání evropského rozpočtu v souladu s právním státem. Vzhledem k tomu, že jde o důležité téma, a máme nezávislou justici, která zaručuje právní stát a právní jistotu ve všech členských státech. Pouze to může ve finále zaručovat správné, správnou ochranu evropských financí. Souhlasím e, se spravodajem, že vynucování e, pravidel a kondicionalita e, to je potřeba svěřit komisi v souladu se stávajícím nařízením ve smlouvě o fungování Evropské unie. I když souhlasím se spravodajem, že hlavní odpovědnost leží na eh, bedrech komise, Evropský parlament musí mít jasně definované kompetence, jestli tento mechanismus je správně využíván. Evropský parlament musí být slyšet a musí mít možnost mluvit do této vysoce senzitivní otázky právního státu. Musíme debatovat o těch konkrétních metodách s velkou pečlivostí a jsem si jist, že najdeme spravedlivé a demokratické řešení. Musíme také zajistit, aby příjemci evropských financí eh, neutrpí eh, aplikací tohoto navrženého mechanismu. Eh, studenti Erasmu a jednotliví výzkumníci eh, nemohou, eh, nemohou být popotahováni za nedostatky právního státu ve svých vlastních státech. Také je důležité nenastavit příliš mnoho výjimek, protože to by vedlo, vedlo k neúčinnosti tohoto nástroje a bylo by v rozporu s jeho účelem. Eh, souhlasím tedy s komisí, s komisí, že nechce rozšiřovat počet výjimek. Musíme také zajistit principy právního státu, když vydáváme eh, peníze daňových poplatníků. To je zcela zásadní z hlediska důvěry občanů v Evropskou unii. Pouze nezávislá justice, která dodržuje právo, a zaručuje právní jistotu ve všech členských státech, může ve finále zaručovat, že peníze z evropského rozpočtu budou dostatečně ochráněny. To je důležité pro všechny, ale především pro nás ve výboru REGI. Proto vítám tento návrh jako důležité opatření k zajištění toho, že všeobecné nedostatky eh, v eh, právním státě nebudou tolerovány. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. Eh, další kolegové mají zájem o slovo? Ne. Paní Lana? Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat také kolegům, kteří už hovořili přede mnou. Jako členka tohoto výboru považuji za velice důležité, že o tomto tématu hovoříme, protože finanční prostředky jsou zásadní pro rozvoj v členských státech, zejména pro e, země ve východní části EU, kde tyto finanční prostředky opravdu znamenají hodně. Možná, že se úplně eh, neschodneme, musíme eh, velice dávat pozor eh, na to, o čem se diskutuje, protože se to hovoří o soudní moci s tím, že teď mluvíme ale o prostředcích, které mají jít přímo k evropským občanům. Hovoříme tedy o příjemcích kteří mají eh, stejná nebo rovná práva k přístupu do rozpočtu EU. Samozřejmě toto je návrh eh, komise, ale i ten, i ten název je trochu zavádějící eh, chránit evropský rozpočet. To si myslím, že je trochu přehnané, protože je zapotřebí všechno správně nadefinovat. Máme tedy správnou definici například právního státu. Shodneme se všichni o principech, které máme aplikovat. Myslím, že musíme být velice striktní ohledně kritérií. která ovlivňují tuto definici. Co to znamená právní stát? Kdo to nadefinuje a jak? Musíme být velice opatrní eh, na používání slov, aby to nemohlo být zneužito. Pan Dojč, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, já bych velice stručně chtěl říct, co si myslím o tomto tématu. Především Evropská komise eh, přinesla návrh eh, nařízení ohledně oblasti, o níž se nyní vede velice ostrá politická diskuze jak v parlamentu, tak ve vnějším světě. A my bychom neměli eh, se tvářit, že jsme si toho nevšimli. Já vím, že zpravodaj se nevyjádřil jazykem politické debaty, ale jenom jsem chtěl poukázat na e, tuto věc, protože ta politická diskuze je vedena. Já jsem teď nechtěl tady politickou diskuzi o tom zavádět, ale chtěl jsem jen říci, že to je opravdu e, velice žhavé téma. Nesouhlasím s prohlášením, že návrh Evropské komise je dobrý. Nemyslím si, že Evropská komise předložila eh, tak špatné návrhy, jako je tento, který máme před sebou. Já mám eh, eh, právní vzdělání, jsem tedy právník profesí a musím říct, že teď jsme opravdu v nemožné situaci, protože instituce mají chránit právní stát, ale jednají proti základu tohoto eh, právního státu. Demokracie v 21. století, když se hovoří o evropských hodnotách, eh, eh, musíme pro, ve prospěch demokracie tedy musíme jasně definovat právní stát. To není jasně nadefinováno a mm, tato slova mohou být použita velmi flexibilně a mohou být použita k ospravedlnění jakékoliv eh, pozice. A tím eh, se může velice znepříjemnit pozice institucí. Podívejte se na ten text ještě jednou. Měli bychom zajistit, že tam budou eh, definice hodné toho jména. A také, pokud tam nějaké budou, a také bych chtěl eh, říct, že pokud se má jedna tedy o nějaké trestání, tak člověk, který má trochu zkušenosti s regionální politikou, já jsem tu byl devět let, tak eh, bych se chtěla zeptat Evropské komise, jaké kompetence navíc toto nařízení přináší e, evropským institucím nebo nějaké evropské instituci, protože bychom se neměli tvářit, že platná legislativa by neumožnila tedy eh, finanční sankce, kdyby došlo k porušení nějakých pravidel, eh, neboli eh, členské státy obdrží nějakou podporu, ale je jasné, že východní státy obdrží více, protože jsou čistými příjemci z evropského rozpočtu. To je známá skutečnost. Ale praxi byl používán určitý systém, v němž jsou zakotveny i určité funk- eh, sankce. Mm, každý stát tedy obdrží určité prostředky a každý eh, eh, orgán, který je součástí tohoto procesu, má úkoly, za které je zodpovědný, má své postupy. A víme, že komise vede různé různá šetření či spory proti různým státům, jako Nizozemsku. Čeho vlastně chceme dosáhnout? Pokud nějaký návrh nesplňuje minimální požadavky na legislativní akt, tak je na nás. A pokud dojde k nějakému Mm, porušení nebo nedostatku eh, v plnění pravidel, tak samozřejmě tyto sankce jsou. A dalším argumentem je opět argument eh, proti komisi, nikoli proti kolegům. I legislativa uvádí, že finální příjemce nemůže Eh, trpět žádnou nevýhodu, i když dojde tedy k nějakému eh, nesprávnému použití. A tak to jsou eh, potom ale ty regionální fondy využívány. Pokud se zjistí, že že se nedodržují pravidla platná v právním státu, konečný příjemce nesmí utrpět újmu. A komise pak nebyla schopná využít e, sankce. A pak tedy e, e, sdílená zpráva prostředků ztrácí význam, protože od této chvíle by to byli byrokrati z Bruselu, Eh, kdo rozhodne, jakou ulici v Rumunsku postavit, jaký projekt v Německu se dá financovat, anebo v jiné zemi, jak se využijí regionální fondy. Takže pak by všechny ty principy byly zcela nesmyslné. Na papír můžete napsat, co chcete, ale eh, v realitě to je neudržitelné. Není možné obcházet místní, regionální eh, eh, orgány a poskytovat peníze příjemcům jen tak. V Maďarsku máme takový příběh eh, ze školy, kde se tedy říká, že eh, zvíře s takovýmto popisem eh, neexistuje. Takže něco podobného bychom mohli říct i v tomto případě. Eh, kolegové, stanovili jsme si misi, která je nesplnitelná. Někdy si myslíme jako politici, že se můžeme dát do nemožné mise, ale no, nesplnitelné mise. Já teď nechci spochybňovat váš dobrý úmysl, ale mám na to velice negativní názor na tento na tento návrh. Paní Král. Děkuji, paní předsedající. Já jsem poněkud překvapená eh, o tom, jakým směrem se ta diskuse ubírá. My jako instituce, jako evropská instituce, Vlastně jsme něco nového. Upřímně řečeno, já už jsem přes 20 let poslankyně Evropského parlamentu a teprve krátkou dobu eh, vedeme diskusy, jestli členské státy vlastně se budou držet eh, hodnot Evropské unie. Předtím to tak nebylo. Je špatné, že o něčem takovém vůbec musíme mluvit. Ano, v členských státech eh, vlastně se byla diskuse, když se někdo těch pravidel nedrží, proč vlastně máme vydávat tolik peněz i na tyto členské státy, které se nedrží našich představ o hodnotách, které vstoupily do Evropské unie, ano, a byly akceptovány. Nakonec nikdo nikoho nenutí, aby se stal členem Evropské unie a za druhé jde o Eh, společnou eh, smlouvu, kterou vlastně eh, podepsali a, a o společné hodnoty, k nímž se zavázali. A otázka právního státu si myslím, je ve smlouvách zcela jednoznačně definována. Existují postupy, to nemusím vysvětlovat. My ve výboru a regi se vždy snažíme vlastně propojovat tu jednostrannou otázku regionální politiky s právním státem. A komise přichází s takovým obecným eh, přístupem eh, k celému eh, evropskému rozpočtu v tomto směru, kde je propojena ochrana evropského rozpočtu a právní stát. To tedy před námi leží na stole. A ta jediná správná a nejchytřejší cesta je tedy tímto se řídit. Myslím, že je to slušný a rozumný krok. Proto si myslím, že pro náš výbor se vyplatí eh, se tímto tématem intenzivně zabývat. To, že existují pravidla, když někdo podvádí s penězi v regionální politice, o tom nemusíme vůbec mluvit, to se řeší jinde a potom samozřejmě se zastaví platby a nebo se i ty vyplacené prostředky vyžádají zpět. E, to je zcela normální a já jsem velice ráda, že účetní dvůr nám vysvětlil, že musíme e, že, že se nám podařilo v politice soudržnosti skutečně snížit tu, tu chybovost a podvody a tak dále. Ale o, tom v této debatě ne, o to v této debatě neběží, tady běží o právní stát. Já jsem se eh, na to stanovisko ani nedívala, to musím přiznat. A tady je potřeba pracovat velice pečlivě, detailně. Já nevím, jestli korupce, což je eh, velice závažný eh, trestný čin, o tom není pochyb, jestli korupce vůbec spadá do pod téma právního státu a jak řekl zpravodaj, je potřeba zajistit, aby existovaly eh, jednotné předpisy, podle nichž všechny členské státy toto budou stíhat, toto budou kontrolovat. Doposud to tak nebylo. Já doufám, že nebo nemyslím si, že by existoval jediný členský stát, kde by eh, korupce byla na nule, kde by vůbec neexistovala. Eh, asi je potřeba počítat s tím, že je třeba pro ní bojovat, ale i my jako výbor REGI musíme zcela jasně dát najevo, Eh, že se členské státy musí držet principu právního státu, chtějí-li počítat se solidaritou eh, ostatních členských států a chtějí-li z ní mít užitek. A jinak by žádný jiný přístup by nebyl realistický. A prosím tedy, aby práce na tomto stanovisku, která je i z politického hlediska významná, doufám, že se bude na ní pracovat opravdu konstruktivně a e, že se bude e, zkoumat to, čemu můžeme e, zabránit, aby členské státy tedy neustupovaly z těch větých kolejí, aby se řídili principy právního státu a musíme se zamyslet, jak se můžeme jako Evropská unie před těmi nepravostmi chránit. My musíme jasně eh, dát najevo, co je v zájmu Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Toto je naše první debata na toto téma. My nejsme odpovědným výborem, my, při, my při eh, Pravujeme jenom stanovisko, hlavně odpovědnost mají eh, výbor pro rozpočet, ale pro nás výbor Regi je to také nesmírně důležité, protože jde o otázku eh, propojení rozpočtu Evropské unie a provádění rozpočtu a ochrany finančních zájmů. To propojení je velice silné a eh, je to součástí ochrany zájmu nejenom Evropské unie, ale také jednoho každého občana Evropské unie. Ti žádají potom, aby každý v tom systému se choval naprosto odpovědně. Teď dám slovo paní Tomašič. Vy jste stínová zpravodajka, že? Na toto téma. Prosím, máte slovo. Děkuji. EU může se u potpunosti skoristit. Děkuji. Evropský rozpočet lze použít eh, v legislativním prostředí členských států s za víceletého finančního rámce tak, že všichni uživatelé a členské státy mají povinnost prokázat, že eh, mají eh, solidní, robustní eh, plnění pravidel finančních a dalších regulačních pravidel. Kromě toho, politické podmínky a další pravidla mohou posílit spolupráci členských států tam, kde by to mělo výrazný externí efekt a způsobilo to úspory. Takže eh, držet se právního státu je mm, zásadní podmínkou k tomu, aby byly správně chráněny finanční prostředky využívané v členských státech. A to je také napsáno ve sdělení komise z roku 2014. Já souhlasím že soudnictví by mělo jednat eh, nestraně a vyšetřující orgány by měly mít prostor k tomu, aby plnili své funkce. Potřebu k tomu patřičné zdroje, procedury, aby efektivně eh, tato eh, pravidla mohly tedy mm, umožňovat plnit a aby zde bylo právo na spravedlivý soud. Nemělo by docházet k činnostem, které by narušovaly finanční zájmy EU. Ale já nemohu podpořit návrh, eh, pozměňovací návrh pana Miltenberka, který by chtěl eh, eh, zrušit tato slova z legislativního návrhu, protože právní stát by neměl být něčím jen pro členský stát a nemělo, neznamenalo by to pozitivní změnu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jsou tu velice rozmanité návrhy, názory. Za DG eh, budget eh, zde mám pana Webla. Pokud můžete odpovědět, prosím, zareagujte. Pokud můžete něco vysvětlit, prosím, vysvětlete nám, co můžete, protože to je naše první eh, diskuze k tomuto tématu, tak nám ji prosím osvětlete. Děkuji paní předsedkyně, děkuji uh, za zájem poslancům a uh, to o tyto uh, důležité uh, návrhy komise. Proč je to tak důležité? Je to součást uh, našeho balíčku na příští uh, víceletý finanční rámec, na příští období. Je to velice důležitý legislativní předpis tak jak správně skonstatoval pan zpravodaj. Je to eh, nezbytná podmínka pro eh, efektivní využívání prostředků EU eh, v členských státech. Komise je tedy přesvědčená, že bylo nezbytné zdůraznit, že je tady povinnost, aby členské státy respektovaly, nebo aby v nich existoval právní stát, ale obecný nedostatek v této oblasti by také znamenal, že eh, peníze už dále nelze vynakládat v tomto členském státu. Není to tedy sankce. Jedná se o eh, efektivní eh, vynakládání prostředků. To zprávě říká pan zpravodaj a já jenom podporuji i jeho připomínky k tomuto definice. Byly zde různé názory. My jsme si tady nevymysleli nic nového. Ta definice eh, čerpá přímo ze sdělení komise a navazuje také na eh, zásady správné mezinárodní praxe a já bych eh, rád zmínil ten nový rámec na posílení vlády zákona. Samozřejmě vychází to z judikatury Evropského soudního dvora, Evropského souda pro lidského práva, Benátské komise a tak dále. Takže to nepřichází i o jen tak horníkud a, a je to dobře eh, vážená definice. Aby to bylo jasné, protože to je důležitý návrh, který bude mít finanční důsledky, tak článek 2 našeho návrhu definuje obsah eh, takové vlády zákona a co tam eh, jsme skonstatovali. Máme zde princip legality, včetně transparentnosti a odpovědnosti, demokratický a pluralistický proces pro, při přijímání zákonů, právní jistota, nenahodilost právní moci, efektivita a jak a oddělení mocí a také rovnost před zákonem, takže obsah tady je. Tento obsah, jak jsem říkal, je dobře přijímá na mezinárodních i v evropských fórech, pokud je o korupci, protože jste poukazovali na tuto otázku. Kdyby korupce eh, nebyla efektivně eh, a účně potírána se ve členských státech, eh, by to spadlo po článek 3, kde vyjmenováváme eh, opatření, která by členský stát měl přijmout, která by ovlivnila eh, eh, ochranu finančních zájmů Unie. U písmene C je uvedeno, pokud řádně nevyšetří nebo nestíhá podvody a korupci. Takže tady je důležitá vazba. těm pravomocím a, a mm, pravomocím, k, k pravomocím k využívání regionálních prostředků, i jak jste na to tady odborníky. Pokud jsou tady podvody při využívání těchto prostředků, tak tady samozřejmě budou finanční korekce, ale to jsou individuální případy, případy, které byly zkontrolovány, a kde to bylo jasně zjištěno, a potom budou korigovány ty příslušné částky. Ale my tady hovoříme o něčem jiném. O tom, co tento návrh komisi přináší nově, může reagovat ne na konkrétní porušení, ale na obecný nedostatek na straně členského státu. Je, jedná se, jde za rámec konkrétního případu. Má to mnohem širší e, návrh, e, e, rozsah, který musí být eh, eh, přiměřený vzhledem k tomu nedostatku eh, právního státu. Důležité je vnímat, že toto vyplývá z obecné pravomoci komise přijímat finanční horizontální pravidla. Jedná se o samostatné nařízení kde se má dát najevo, že se to týká všech eh, prostředků. A proto navrhujeme toto i jako eh, předběžnou podmínku efektivního fungování eh, no, financování za příštího MFF. Proč jsme to takhle navrhli, ten konkrétní rozhodovací proces? My jsme navázali na precedens, který se týká předběžných ekonomických podmínek. Tam členské státy e, musí už respektovat určité podmínky, například e, oblast při, přílišných, e, přebyt, přílišných schodků. Čili tam se rozhoduje kvalifikovanou většinou Myslíme si, že tady eh, to je ta správná rovnováha. Komise ovšem teď bedlivě naslouchá všem názorům, jak z rady, tak z parlamentu. A v tuto chvíli různé výbory k tomuto mají odlišná stanoviska, takže eh, zatím si vyhrazujeme svoji pozici až na eh, chvíli, kdy uvidíme konečnou linii parlamentu. Tady nejde o to, že bychom eh, měli čistě implementovat ten rozpočet. Je to vážnější, protože tady eh, čelíme obecné, eh, ne, obecnému ne, nedostatku obecné chybě práva. A jednoduchý prováděcí akt ze strany komise by byl tedy nejlepším instrumentem v této oblasti. Samozřejmě, by se tady jednalo o konkrétní kroky, jakmile by byl ten prostup zahájen ze strany parlamentu. A potom ještě ty příjemci, to je eh, důležitá věc. Eh, k tomu tam máme zvláštní eh, článek. Dobře víme, že některá ta opatření nepřímo poškodí příjemce. Ale snažili jsme se maximálně do tohoto nařízení dát to, co je nezbytné, abychom se takovým situacím vyhnuli. Takže pokud se podíváte na článek 42, tak uvidíte, že nepředpokládáme jenom, že ta opatření musí být eh, přiměřená vzhledem k závažnosti porušení nebo nedostatku, ale eh, zaměřujeme se i na ty eh, příslušné unijní kroky, které jsou tím dotčené. Článek 4.2 stanoví, že členské státy nemohou se odvolávat na to, že jsou předmětem této procedury, odmítat mm, své závazky vůči konečným příjemcům. A to je nesmírně důležité v evropském nařízení. To okamžitě dává právo každému občanovi v EU eh, říci, nemůžete mi seškrtat nebo vypovědět smlouvu. Kvůli tomu, že eh, vláda eh, eh, je předmětem tohoto opatření. Vláda nedostane ty peníze, ale pořád bude mít závazek financovat. Bude mít ten smluvní závazek, který už má s vůči konečnému příjemce. Není to ideální situace, jsme si vědomí o obtíže té situace, ale Budeme se snažit přijímat taková opatření, která nebudou ovlivňovat eh, konečné příjemce a důležité je, aby ten článek 4.2 byl tedy implementován eh, a budeme sledovat vývoj, čili to je takový provodní pokus eh, na odpověď. O odpověď. Děkuji vám, pane van Beltenbirchu. Chtěl byste reagovat? Jenom velice stručně, protože už toho padlo hodně. Upozornil bych na to, že toto je eh, stanovisko legislativní. Takže možná tady bude určitý eh, střed těch stanovisek, ale důležité zde je hledat eh, kompromisní text, protože ta stanoviska nebudou k ničemu, když budeme jenom něco odmítat. Pokud se nedohneme na kompromisu, tak ty dva hlavní výbory opravdu to napíšou sami a nebudou integrovat naše připomínky. E, k tomu, co říkala komise, já si pořád myslím, že e, tento návrh opravdu posílíme, e, když z něj vyjmeme všechny ty prvky, které jsou víceméně podobné článku 7 a postupu podle něj. Protože tohle je opravdu ochrana finančních zájmů Unie. Tohle není návrh, který se týká vlády zákona. To je taková rozmělněná verze postupu podle článku 7. Takže já si myslím, a my jsme se na to ptali eh, právních odborníků, eh, paní Vita z Evropské eh, univerzity ve Florencii, z Evropského institutu. A ona ehm, vysvětlila, že pokud komise opravdu tento návrh opře o články, které řeší rozpočtovou pravomoc komise, tak by se měla těchto článků držet čili eh, článek 323 a 317 se týkají opravdu uh, implementace rozpočtu. A tam komise, tak jak uvedla i v příslušné studii, odpovídá uh, sama o sobě. Takže ne, dní třeba, aby tam do toho vstupovala rada, protože to by samozřejmě situaci zkomplikovalo. Komise samozřejmě může další instituce informovat z no, eh, této vlastní odpovědi. A to je má poslední připomínka. Děkuji vám. Uh, Děkuji. Vzhledem k tomu, že odpovědný eh, rozpočet eh, je, odpovědný výbor je výbor pro rozpočet a kontrolu rozpočtu a Hlasovat se má koncem listopadu tam. My budeme muset hlasovat nejpozději 15. listopadu takže eh, závazná lhůta pro pozměňovací návrhy je poledne eh, pátek 19. října. 19. října 12 hodin. Jsem si jist, že stínoví zpravodajové povedou zajímavou diskusi nad tímto stanoviskem. Budeme pokračovat s naším pořadem jednání. Chci vám připomenout, že jste e-mailem roz, eh, dostali rozhodnutí koordinátorů, eh, které učinili během svého včerejšího zasedání. Můžeme tato rozhodnutí schválit? Má k tomu někdo nějakou poznámku? A také ještě rozhodnutí o e, zasedání 27. E, e, to jste také dostali. Takže můžeme schválit rozhodnutí koordinátorů. Má někdo něco pod bod různé? Ne? Další zasedání se bude konat 15. října odpoledne od 3 do 18.30 Tolik tedy k našemu zasedání. Já děkuji tlumočníkům a děkuji vám za účast a děkuji také za trpělivou účast. Děkuji vám.